Dear colleague, we can start now. Vážení kolegové, zahájíme naše zasedání. Prosím, přejete si promluvit? Eh, usaďte se, prosím. OK. Allora, we can start now. Tak můžeme začít. Dnes dopoledne Máme hlasovat o jedné zprávě třech stanoviscích. Takže nás čeká hlasování. Připravím se také na hlasování. A ta první zpráva je, je od kolegy Krasnoděbského, který zde dnes nemůže být eh, z osobních důvodů. Já chci tedy poděkovat kolegyně Eh, Jadvize Višňovské, která je tu s námi a která na jeho místě jej tedy zastoupí a eh, přečte eh, auto, autorův komentář této zprávě. Šanovní państwo. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající, dámy a pánové. Pan profesor Krasnodemský by se chtěl omluvit za nepřítomnost. Má k ní důležité rodinné důvody musel, být, musel jít do Varšavy. Pan Krasnodemský by chtěl poděkovat všem poslancům a poslankyním za předložené pozměňovací návrhy. Je jich celkem 242. Chtěl by také poděkovat stínovým zpravodajům z ostatních frakcí, kteří se aktivně podíleli na práci na této zprávě. Pan Krasnodemský by rád řekl, že co se týče kompromisů, tak téměř všechny návrhy téměř všech frakcí byly zohledněny. V těch nejdůležitějších věcech došlo ke kompromisu a podle jeho mínění je tato zpráva nejen e, takovým katalogem přání, ale e, uvádí také to, co by EU měla dělat v oblasti vzdělávání. Pan Krasnodemský by rád zejména poděkoval paní Nogueira a panu Preclovi ze sekretariátu a všem ostatním kolegům. Děkuji. Grazie molte, thank you. Mnohokrát děkuji za vaši spolupráci a vaším prostřednictvím děkuji také panu zpravodaji a stínovým zpravodajům, kteří odvedli vynikající eh, práci. Eh, kolegyně Šojdrová nebo Čontis a děkuji také sekretariátu. Jedná se o významnou zprávu, protože um, aktualizuje strategický eh, rámec týkající se eh, vzdělávání a eh, také zohledňuje stanovisko Rady a Komise. Bylo zapotřebí, aby Evropský parlament jasně přinesl eh, svoje stanovisko. Čeká nás dlouhé hlasování a hned se do něj tedy pustíme. Začneme hlasovat nyní. Odstavec 1, kompromisní návrh 5 od zpravodaje. Přijat. Ne, já se omluvám, říká paní předsedkyně. Pro? To se mi povedlo. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Přejdeme ke 44. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 45. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 46. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 47. Zkontrolujeme? Zkontrolujeme elektronicky 46. Zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Je, můžeme ještě přidat uh, hlas paní Honibol, protože je stínová zpravodajka. Ale stejně bude zamítnut tento pozměňovací návrh. Počkáme ještě na, kolegu, na kolegyni, až najde svoji hlasovací kartu. Můžeme pokračovat? 47. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 48 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 49 pro, proti, zdrželi se, Zkontrolujeme to elektronicky. Zahajuji hlasování o 49. Končím hlasování. Přijat. 50, kdo je pro? Ne, ne, přejdeme k kompromisu návrhu 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 53 pro, proti, zdrželi se, přijat. Ne? Vy jste hlasoval proti? Dobře. Protože někdy tu ruku pořádně nevidím, takže zkontrolujeme elektronicky. Končím hlasování. Zamítnout. 54, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromisní návrh 7, pro, proti, zdrželi se přijat. 59, pro, proti, zdrželi se zamítnout. 60, pro, proti, zdrželi se přijat. 61, pro, proti, zdrželi se zamítnout. 62, pro, proti, zdrželi se zamítnout, ale chceme to raději zkontrolovat. Zkontrolujeme to, zahoji hlasování, končím hlasování. Zamítnout. 63. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Přejdeme ke kompromisu číslo 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 60. Ne. Přímo ke kompromisu 9. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. 75 pro, proti, zdrželi se, ještě jednou pro, proti, zdrželi se přijat, 77 pro, proti, zdrželi se přijat, 78 pro, proti, zdrželi se zamítnut, Můžeme to zkontrolovat. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 79, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Kompromis 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijat. Ale musíme to zkontrolovat, protože to jsou jiná stanoviska. Zahajuji hlasování. Ke kompromisu 10 končím hlasování. Zamítnout. Takže Pozměňovací návrh 80. Pro, proti, zdrželi se zamítnout. 81. Pro, proti, zdrželi se zamítnout. 82 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 83 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 84 pro, proti, zdrželi se přijat. 85 pro, proti, zdrželi se přijat. Ale raději to zkontrolujeme. Zahajuji hlasování k 85. Eighty-four is adopted. Yes. Ah, sorry, sorry, no excuse me, 84 e, e, e, is adopted. 84 je přijata, takže přejdeme rovnou ke kompromisnímu návrhu 11. Kompromisní návrh 11 pro, proti, zdrželi se přijat. 12 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 94 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 90 ten ne, Nekontrolujeme. Končím hlasování. Allora, I will check better. 98. 98. se omlouvá, 94 je zamítnuta. Ne, to je přijata. 95. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 98. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Kompromis 13. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. Následuje další stránce kompromis 14 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 114 pro, proti, zdrželi se přijat. 115 od zpravodaje pro, proti, zdrželi se přijat. Můžeme to zkontrolovat. 117, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 118 pro, proti, zdrželi se přijat. 119 pro, proti, zdrželi se přijat. 120 pro, proti, zdrželi se přijat. 121 pro, proti, zdrželi se zamítnout. A 122. Chcete to zkontrolovat, 121? Takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 122 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se přijat. 129, kde pro, proti, zdrželi se zamítnout. Ústní pozměvací návrh zpravodaje 1, kde pro, proti, zdrželi se zamítnout. 132 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 133 pro, proti, kdo pro ještě jednou, proti, zdrželi se přijat. 136 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 19, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 145. Kdo je pro? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. E, zamítnu 146. Pro? Proti? Ty jsou identické, takže ne. Kompromisní návrh 20. Jde pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Kompromis 21. Kde pro? Proti? Zdrželi se. Zkontrolujeme to elektronicky. Kontrolujeme elektronický kompromisní návrh 21. Končím hlasování. Zamítnut. Při rovnosti hlasuje zamítnut. Takže hlasujeme o 150C. Kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnut. 151 pro, proti, zdrželi se přijat. 152 pro, Ne, ne, ne, 156. Budeme hlasovat o 156. Pro, proti zdrželi se. Zkontrolujeme to elektronicky. Zahajuji hlasování 156. Je otevřeno hlasování. Aha, vy jste proti, protože jste nezvedli ruku. Takže končím hlasování, je zamítnut. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 163 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 164 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 170, 174, kde pro, proti, zdrželi se přijat. 175 pro, proti, zdrželi se přijat. 179 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 26, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 188. Pro, proti, zdrželi se přijat. 189 pro, proti, zdrželi se přijat. 190 identický s dalším, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 195, ne, 194 je to, omlouvá se paní předsedkyně, pro, proti, zdrželi se zamítnout, 192 pro, proti, zdrželi se. To zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování, Končím hlasování. Přijat. 193 pro, proti, zdrželi se přijat. Ne, 195 to má být. Tak. Takže 195 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut. 197 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 27 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 28 pro, proti, zdrželi se přijat. 206 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 29 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 213 na další straně pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 30, pro, proti, zdrželi se přijat. 221 pro, proti, zdrželi se přijat. 222 pro, proti, zdrželi se přijat. 23 e, pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 31 pro, proti, zdrželi se přijat. 229 pro, proti, zdrželi se přijat. 230 pro, proti, zdrželi se přijat. 231 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 32 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 237. Identický s tím následujícím. Pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 33. Pro. To je úplně jasné. Třicet tři tedy pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 34. Pro, proti, zdrželi se přijat. Ústní pozměňovací návrh 2. Pro, proti, zdrželi se přijat. Ústní pozměňovací návrh 3. Pro, proti, zdrželi se zamítnout. Ale zkontrolujeme to elektronicky, zahají hlasování. Zamítnut. Kompromis číslo jedna. Pro, proti, zdrželi, zdrželi se přijat. Kompromis dva pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 10 pro, proti, zdrželi se přijat. 12 pro, proti, zdrželi se přijat. 21 pro, 21. Pro, proti, zdrželi se. Je zamítnut, ale zkontrolujeme to elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Kompromisní návrh 3. Pro, proti, zdrželi se, přijat. 29 pro, proti, zdrželi se přijat 30. Pro, proti, zdrželi se přijat 31 pro, proti, zdrželi se přijat 32 pro, proti, zdrželi se přijat 33 pro, proti, zdrželi se přijat 34 pro, proti, zdrželi se Zkontrolujeme to elektronicky. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnout. Kompromis 4. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 39. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Ústní pozměňovací návrh. Ah, no, no, I draw, yeah, yeah. And uh, so we go to, to build. Yeah, to build. yeah. One. No, I go to uh, one. Jedna pro, proti, zdržel se, zamítnout. Dva pro, proti, zdrželi se, přijat. Tři pro, proti, zdrželi se, přijat. Čtyři pro, proti, zdrželi se, přijat. Pět pro, proti, zdrželi se, přijat. Šest pro, proti, zdrželi se, přijat. 7 pro, proti, zdrželi se přijat. Závěrečné hlasování máme jmenovité. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Všichni hlasovali? Takže 22 pro, 3 proti a 3 se zdrželi. Zpráva je přijata a blahopřejeme panu zpravodaji a také vám, děkuji všem, také stínovým zpravodajům, panu Krasovenskému za vaši podporu. Allora, ora noi abbiamo la... Následuje eh, návrh stanoviska. Jedná se o Sociální sešleněvání a integrace na trhu práce u uprchlíků. Já jsem navrhovatelkou a chci poděkovat eh, samozřejmě všem stínovým eh, navrhovatelům, Malnovi Džambovskému, Čuntisovi, Maragalovi, eh, Adinolfi, Bilde. Podařilo se nám najít dobré kompromisy a děkuji také sekretariátu. Mám na mysli také asistenty je velice důležité podle mne to, že výbor pro kulturu dá zaznít svému hlasu u tématu, který se netýká jen integrace do trhu práce, ale integrace v širším smyslu, a to ve smyslu kulturním, vzdělávacím a také ve smyslu přístupu Eh, ke vzdělávacím službám i vyššího typu, protože doposud nemáme skutečnou integraci a také nám to ukazuje současná situace v Evropě. Takže pomysleme na to, co jsme začali do, této, do tohoto textu a eh, Plně jsme přitom využili eh, kompetenci našeho výboru, hlasování ve výboru EMPL na 25. květen je odloženo na 30. květen Nyní budeme hlasovat a ještě jednou vám všem děkuji. Kompromis one. Eh, Takže odstavec jedna. Kompromis jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 14. Pozměňovací návrh 14. Kdo je? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 15. Chcete to ověřit? Ověřujeme 14. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 17. To je dílčí hlasování, které se vyžádalo SAD, takže první část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní 18. Mark Žolo, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 19 je stažena, takže 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrž... pardon, ještě jednou, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 32 dílčí hlasování, které si vyžádala skupina EPP. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 35. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 40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 54 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 55 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 57 pro, proti, zdrželi se. Toto chci ověřit, ale je to spíše zamítnuto. Takže zahajuji hlasování o 57. Končím hlasování. Zamítnuto. 58 pro, proti zdrželi se, zamítnuto. 59 pro, proti zdrželi se, přijato. 60 pro, proti zdrželi se, přijato. 61 pro, proti zdrželi se, přijato. Kompromis 5 pro, proti zdrželi se, přijato. 74 kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 76. Kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Eh, chcete to ověřit? <clears throat> Ověřujeme 76. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Tedy ne vlastně je to zamítnuto, protože to bylo, eh, tam byl rovný počet 77. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 78. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 79. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 80. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 6. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 88 kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Ještě jednou pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. 90. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 91. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 99. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 100. Pozměňovací návrh 100. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Chcete to ověřit? Otev... Zahajuji hlasování. Můžeme to ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. To jedna zpravodaj, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 102, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 103 dílčí hlasování, které se vyžádalo SAD, první část, pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto, druhá část, pro, proti, zdrželi se, přijato. 104, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 105, pro, proti, drželi se, zamítnuto. 106 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 108. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 3. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 4. Kdo je pro? Proti? Můžeme hlasovat v bloku 3, 4, 5, 6, 1, 2. Souhlasíte? Čili budeme hlasovat unblock. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní nás čeká závěrečné hlasování. Otevírám, zahajuji hlasování, končím hlasování. Dvacet čtyři pro, dva proti, jeden se zdržel. Děkuji všem za spolupráci. Za dobrou spolupráci. Myslím si, že teď eh, jako Evropský parlament vysíláme dobrý signál. Nyní můžeme přestoupit k dalšímu bodu. Je to stanovisko, které vypracoval pan Zdrojevsky a týká se přípravy povolební revize víceletého finančního rámce. Je to příspěvek parlamentu, který předchází návrhu komise. Já bych teď chtěla požádat kolegu zpravodaje, jestli se k tomu chce vyjádřit. Ano, děkuji paní předsedkyně. Eh, jednak Tady nejsou žádné kompromisy. Nerad bych, abyste to pochopili špatně, ale návrhy pozměňovacích návrhů eh, nevyžadují nějaké přeformulování v kompromisy. A pak chtěl bych všem poděkovat. My všichni zde v našem výboru, bez ohledu na stranickou příslušnost, jsme nabili dojmu, že Erasmus Plus je to nejdůležitější. Chceme zlepšit výhled do budoucna, chceme prohloubit povědomí o kulturní rozmanitosti a je také velice důležité, abychom z Junkrova plánu dostali víc možností. A proto vám všem za tento koncenzus děkuji. Grazie e anche perché anche su mi pare... Ano, děkuji. My jsme také chtěli posílit eh, to, ta kreativní odvětví a tyto další aspekty a navýšení i na další programy. Takže děkuji za tuto práci a prosím začneme pozměňovacím návrhem číslo jedna pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, dva. pro, proti, zdrželi se, přijato, tři. pro, proti, zdrželi se. Možná se spíš zamítnuto, ale chtěla bych to ověřit. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. Čtyřka, pro, proti, zdrželi se, přijato. Pětka, pro, proti, zdrželi se, přijato. 6 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 7 pro, proti, zdrželi se, asi zamítnuto. Chci to ověřit. Je to asi zamítnuto, ale ověřujeme. Zahajuji hlasování. Někdo asi zareagoval pozdě. Končím hlasování. Zamítnuto. 8, kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 9, pro? Proti? Drželi se? Přijato. 10, kdo je pro? Neomlouvám se, tady je dílčí hlasování v desítce, které si vyžádalo SAD, takže první část. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto a chtěli jste. Takže to tedy zamítnuto. A druhá část. Můžeme ověřit tu první část, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Většina je proti. <clears throat> Zamítnu to opravdu. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 11. <clears throat> Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 13. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 14 nebo 16, 16. Alny Dolfy pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 19 odpadá. Takže 18. E, eh, pardon, 18. Chtěla jsem ten vysvětlit. Takže 18. Kdo je pro? Proti?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 pro, proti, zdrželi se, přijato. 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní přistoupíme k závěrečnému hlasování. Končím hlasování. Dvacet dva pro, dva proti, tři se zdrželi. Gratuluji panu Andřeji Zdrojevskému a také stínovým zpravodajům. Nyní budeme hlasovat o stanovisku pana Angela Čambackého o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Já jsem chtěl poděkovat eh, jménem pana Čambackého kolegům. Eh, chtěl poděkovat všem kolegům, kteří se podíleli na přípravě této zprávy. Dobře. Takže kompromis jedna, Kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Číslo pět, Kdo je pro, proti. Kdo je pro, ještě jednou, proti, zdrželi se. Přijato. devět Pro, proti, zdrželi se. Přijato. deset Pro, proti, zdrželi se. Přijato. jedenáct Pro, proti, zdrželi se. Toto chci ověřit. Ověřujeme jedenáctku, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 12. Kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 13. Kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 14. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. 15. Zahajuji hlasování, nebo ještě ověřím, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže bylo to zamítnuto o jeden bod. Takže teď 15. Kdo je pro? Proti zdrželi se. Přijato. 16 pro. Proti zdrželi se. Přijato. 17 pro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 Končím hlasování. Asi je to spíše zamítnuto. Ne, nakonec je to přijato. 34 pro, proti, zdrželi se přijato. 35 pro, proti, zdrželi se přijato. 36 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 39, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 42 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 43 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 48, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 49, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 50, pro, proti, zdrželi se. Toto chci ověřit, ověřujeme 50, zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. Mm, je tam nějaký problém? Jak budeme postupovat? tak eh, můžete požádat o opakování hlasování. Takže 50. Takže 50. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ne, já bych to raději zopakovala, to hlasování, říká paní předsedkyně. Takže ten jeden hlas tam byl. Aha, takže to hlasování ještě otevřeno. Ano, takže já jsem myslela, že to musíme nějak kvůli tomu elektronickému zařízení dělat, takže my to tam vlastně přidáme, připočítáme. Takže odhlasovali jste. Takže výsledek je 12 plus, 12 minus. No. 51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 Pozměňovací návrh 57, tam je eh, dělčí hlasování, které vyžádalo EKR první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, přijato. 58, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 61, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 62, pro, proti, zdrželi se, přijato. 63 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 64 pro, proti, zdrželi se, přijato. 65 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 66 tady je další hlasování, které vyžádalo EPP. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, přijato. Můžeme ověřit druhou část. Otevírá, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 67. Pan Nekov, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. 68 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 69 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 70 pro, proti, zdrželi se, přijato, 71 pro, proti, zdrželi se, přijato, 72 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní přistoupíme k závěrečnému hlasování, zahajuji hlasování, končím hlasu, hlasování. 23 pro, nikdo proti, 4 se zdrželi, Velice gratuluji kolegu zpravodaji, navrhovateli a také stínovým zpravodajům. A také děkuji i sekretariátu. Allora, ora finite le votazioni. Tímto jsme dokončili hlasování a pustíme se do bodu 10 na pořadu jednání. A to je diskuze o návrhu stanoviska eh, kolegy Zdrojevského, společné evropské strategie v boji proti propagandě třetích stran. Náš zpravodaj je Musíme pokračovat v práci, kolegové, prosím. Předám slovo kolegovi Zdrojevskému. Vím, že se na velice citlivé téma a naše, náš výbor o tom může říct něco hodně zajímavého. Prosím, ještě jsem chtěla připomenout, že slovo dám kolegovi a pak stínovým zpravodajům a pak všem, kdo o to budou mít zájem na takovou minutu či dvě. No, na minutu. Děkuji. E, bardzo srdečně chci poděkovat těm, kteří... Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Rád bych poděkoval kolegům za předložené návrhy. Obecně za to bych však řekl jednu věc, a to je velice důležité, zejména pro náš výbor. Za prvé, je potřeba si uvědomit, že ruské propagandě čelíme jaksi se spožděním, protože Rusko posílilo proruská média napříč Evropou a to je proces, který začal už před osmi lety. To znamená, že reagujeme skutečně pozdě. Nejde o to, že bychom čelili propagandě propagandou. Ne. My chceme této propagandě čelit pravdou. Chceme dodávat kvalitní ověřené informace. Nejde o naši propagandu, Chceme ruské propagandě čelit pravdivými informacemi. Situace není jednoduchá. Nejde zde pouze o ruské zájmy v Evropě. Jde také o všeobecně východní zájmy. Mám tím na mysli také islámský stát a jeho propagandu, zejména v online médiích. Občané v EU už vědí, že ruská propaganda zde působí. Na druhou stranu si naši občané myslí, že je nutné setrvat jaksi zdrženlivý. Kde máme důkazy o tom, e, že zde působí ruská propaganda? No, zejména to vidíme e, v případě obsazení Krymu všechny informace o situaci v Donbasu i o těch tra- tragických událostech, například ten, to sestřelení nizozemského letadla. To jsou ty nejdůležitější informace, které nám indikují, jak je důležité zůstat bdělý, zůstat uvědomělý. Uvědomit si, že zde máme co dočinění s propagandou, ne s informacemi. V nizozemském referendu se 60 eh, dotazovaných vyjádřilo proti asociační dohodě s Ukrajinou. A to je důkaz toho, že ruská propaganda funguje. A proto vznikl speciální komunikační tým. Co jsou nejdůležitější eh, body ve zprávě, nikoli v mém stanovisku, prosím pěkně? Ve zprávě se hovoří zejména o posílení nezávislých médií. Evropa se musí zasadit o to, aby nezávislá média v Evropě byla posílena. Za druhé, a to zdůrazňuje i Evropská komise, já to také zdůrazňuji, je potřeba, abychom posílili jaksi mediální uvědomělost, zejména mezi mladými lidmi. Je potřeba, aby mladí lidé byli schopni kriticky vyhodnocovat situa- eh, informace a odhadovat jejich věrohodnost. Za třetí, je potřeba si uvědomit, že náš úspěch v této oblasti je možný pouze tehdy, pokud budeme působit dlouhodobě pokud budeme působit ve veřejné diplomaci, kulturní diplomaci. A na závěr musím poznamenat, a to je velice důležité, že je zásadní informovat správně o politice Evropské unie. V našem výboru občas mluvíme o tom, že musíme posílit tuto a další instituce, které mají hovořit o naší práci v Evropě, které ji podporují. Tato zpráva, o které dnes diskutujeme, dokazuje, že náš výbor, výbor pro kulturu, už dlouhá léta upozorňuje na ty nejdůležitější body. A to jsou přesně ty věci, které musíme dále zdůrazňovat. I když to třeba není nějak významné z hlediska rozpočtu. Děkuji. Grazie anche per il... Děkuji za velice efektivní návrhy a také za tu výzvu upřesnit to téma, abychom se nestavili proti informacím, ale proti propagandě. E, vyslechněme si nyní kolegy. Kolegyně Ward, Judy Ward, žádala o slovo, prosím. Julie, prosím. <laughs> Some problem. Other request? Viewer? Yeah. Ještě někdo se hlásí? Ano, děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych také poděkovat paní Zdrojevskému, panu zpravodaji za práci, kterou odvedl. Toto je velice kvalitní návrh stanoviska, které pokrývá všechna klíčové prvky, například podpora nezávislých médií, a také podpora svobody tisku, eh, také eh, důležitost vzdělávání, mediální gramotnosti, také důležitost eh, zavádět kulturní a strategickou diplomaci z evropské úrovně, takže to stanovisko tam hovoří o mnoha oblastech, o nichž se, nimiž se také zabývá náš výbor. Souhlasím se s pravodajem, že to musí být ty pilíře stanoviska které zde jako výbor pro kulturu chceme zdůraznit. Já jako stínová zpravodajka chci také předložit pozměňovací návrh, abych některé myšlenky rozvinula a abych tam také byla důležitost nabídnout alternativní diskurs z úrovně Evropské unie, který musí mít také prvky šité na míru jednotlivým regionům a který se také musí soustředit na konkrétní příklady toho, jak Evropská unie působí ve třetích zemích a také při, o, musí tam také se hovořit o příležitostech, které přináší místním obyvatelům, zejména mladým. Já sama mám určité zkušenosti s projekty, které budují kapacity v, v sousedských zemích, které si myslím pak eh, velice dobře dokážou předvádět, eh, že Evropská unie může působit pozitivním způsobem. Takže podpora svobody tisku a nezávislých médií, to musí také podle mého názoru podporovat i novináře, kteří jsou persekuovaní nebo kteří jsou uvězněni, také eh, obránci lidských práv. A co se týče mediální výuky a gramotnosti, Eh, chtěla bych také, aby se zdůrazňovalo eh, téma tzv. nenávistných projevů na internetu, eh, musí, které jsou třeba na Twitteru a Facebooku a díky nim s nimi můžeme bojovat. A nakonec ještě poslední věc, která je pro mě nedůležitější. Chtěla bych ještě dále zdůraznit interkulturní dialog mezi lid, kontakty mezi lidmi a také <clears throat> novou strategii Evropské unie, která má také cílet na místní občany a na občanskou společnost ale e, žádná taková ta soft power nemůže uspět bez mezikulturního dialogu a mezikulturní diplomacie, která bude působit mezi e, vztahy Evropskou unii a mezi třetími zeměmi. Také musíme podporovat různé výměny, e, výměny a za, protože to jsou dobré platformy, jak bojovat s předsudky. A také e, jsem ráda, že delegace EEAS v tom hraje roli, protože oni jsou odpovědní za hlavní komunikaci s těmito zeměmi a myslím si, že by měli i nadále prosazovat své kontakty s příslušníky občanské společnosti a také e, vzdělávat své pracovníky a um, um, v oblasti interkulturních dovedností. Také ještě chci říct, že na tom budu dále pracovat se s ostatními stínovými zpravodaji a se zpravodajem. Ukazuje se, že právě i tyto kulturní vztahy v této eh, nebo otázka kultury v těchto mezikulturních vztazích jsou důležité. Je důležité také zdůrazňovat kulturní diplomaci. Hovořila o tom i paní Federika Mogherini a pan Navračič minulý týden na kulturním fóru zde v Bruselu, takže to je důležitý krok eh, pro vpřed pro Evropskou unii. Chtěla bych také poděkovat všem kolegům v tomto výboru, kteří velice usilovně pracovali na to, aby tento bod se dostal také na pořad jednání a aby evropští lídři si uvědomili, že kultura je právě takovou uh, tou měkkou sílou, která může mít velký vliv. Děkuji. <clears throat> Děkuji. Nyní kolega Děkuji, paní předsedkyně. EK, EKR obecně Eh, tedy vítá toto stanovisko a také důraz, který zpravodaj klade na boj s ruskou propagandou. To je opravdu eh, aktuálně to na místě. Nechci říkat, že to byla právě ta ruská propaganda, která eh, může za výsledek nizozemského referenda, tam byly úplně jiné faktory, ale chci říci, že je důležitost odkazovat na důležitost nezávislých médií, to je velice důležité a nemíní se tím, že my sami máme vytvářet nějakou evropskou propagandu nebo unijní propagandu. Myslím si, že spíše ta naše komunikační strategie by eh, neměla, by, by tedy neměla úplně se soustředit pouze na ty pozitivní eh, pardon, tedy by se měla soustředit na ty pozitivní eh, dopady Evropské unie a měla vybojovat s negativními dopady propagandy. Chci říci, že už se tam ukazují určité nejasnosti, protože když hovoříme o bojování s propagandou, eh, takže eh, tedy by to nemělo být tak, že bychom měli tím vlastně bojovat tím, že tam dáváme své vlastní názory o Evropské unii. Takže spíš si myslím, že bychom se měli soustředit na to, co je opravdu v tom titulu, to znamená boj s propagandou, ehm, kterou proti ní vedou třetí strany a zejména tedy Rusko. Děkuji, nyní eh, kolega Bild kolegyně. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já mám dotaz. Když se mluví v odstavci 2 o dobrých a špatných médiích, jak se rozhodneme, která média jsou dobrá a která zlá? Protože ne každý musí mít nutně tu samou interpretaci toho, co je dobré či špatné. E, ten text, myslím, že veden e, v podstatě proti Rusku, tak Ehm, co se týče Turecka, jakou tam máme svobodu informací a e, vyjádření. Například e, Turecko e, odmítlo odpovídat žurnalistovi z ARD, zablokovalo Sputnik, O těchto aktech hovořili francouz, francouzské žurnalistické odbory a odsoudili to čím dál více mizí pluralismus a demokracie a je zapotřebí se tomu postavit, protože třeba, že eh, tento text může být dobře stavěn, my ten text musíme použít eh, k dalším konstruktivním pozměňovacím eh, návrhům. Já nesouhlasím s tím, co se e, říká, ale bojuji za to, aby se měl právo toto říkat. To je fráze, kterou vyslovil Volter a my bychom o ní měli přemýšlet. Děkuji. Kolegyně Tom. Děkuji, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, všichni sledujeme evropské média, každý den je čteme. Já vlastně umím číst i rusky, takže čtu i země, e, i noviny Ruska, Ukrajiny nebo Lotyšska. Jsem také bývalá novinářka a znepokojuje mě e, kvalita ruských, e, ruského tisku. Hovoříme s novináři. Objevila se celá řada e, článků, které byly zkreslené, kde byly nepřesnosti nebo která byla pochybení. Podle mnohých studií je to tak, že Rus, Rusové ne, vlastně nedověřují evropským médiím. Takže jeden z nejlepších takových nástrojů byla speciální webová stránka, kde každý si může číst e, články, které jsou přeložené. Eh, jsou to články o, Rus, o Rusku a kde se také mohou lidé k tomu vyslovovat. Proč se to stalo tak dobrým nástrojem? Protože všichni jsou kritizováni eh, těmi články, které jsou eh, vlastně, které mají nízkou kvalitu a které jsou e, zaujaté. Takže já, douf, já vítám tuto možnost informovat kvalitně a že to bude také i v ruském jazyce. Mm, je zde také tedy ta práce eStrat.com, ale zatím ta práce musí být také ještě zlepšena, zatím ještě ta Eh, to nelze považovat za kvalitní analytickou novinářskou práci. Já se omluvám, ale tady se jedná opravdu o klasickou propagandu. Souhlasím s tím, že ruská média se staly takovou propagačním nástrojem, ale my vlastně vytváříme něco úplně stejného. Měli bychom eh, usilovat o, kom, o komplexní informování, které bude důvěryhodné, jinak naše eh, zdroje nebudou schopné Eh, konkurovat eh, ruským médiím. Nemůžeme s propagandou bojovat zase jinou propagandou. Také musíme bojovat s cenzorstvím internetu a dalších médií. Měli bychom být, eh, otevřeni, měli bychom být schopni vyhrát férově v otevřené bitvě. Neměli bychom um, interpretovat fakta a pak, co se týče terorismu, radikalizace a vymývání mozků mladých lidí v Evropě, o tom se zde vůbec nedostatečně hovoří v tomto dokumentu. Takže je důležité bojovat proti propagandě ze strany třetích stran, ale co ISIS, co uh, média v arabském jazyce, když budete hovořit. Uh, když nebudeme s nimi hovořit jejich jazykem, tak umožním aby někdo jiný s nimi hovořil jejich jazykem. Děkuji. Děkuji, paní Kolo. Děkuji, to je skutečně velice důležité. Kolegyně Šojdrová. Já bych chtěla poděkovat kolegovi Zdrojevskému za jeho zprávu. My se eh, budeme určitě o ní bavit každý ze svého pohledu, nicméně eh, já si pamatuji, 25 let jsem žila v eh, situaci, kdy jsem byla masírovaná ruskou propagandou, tehdy sovětskou propagandou a vím, jak je to velmi nebezpečné. A když se teď hledáme nástroje, jak tomu čelit, tak určitě bude velmi těžké se shodnout na tom, jak, um, jaké nástroje napříč politickým spektrem budeme, na kterých se budeme schopni uh, domluvit. Tady se ozývá a správně je to nezávis, jsou to informace, pravdivé informace a nezávislý tisk, nezávislá média. Já bych jenom upozornila, že v této souvislosti budeme hlasovat na plénu o podpoře filmové ceny Lux, uh, film Lux Prize,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 a je navrženo její snížení, dokonce vy, mm, prostě přehodnocení. Přitom to je ta kulturní diplomacie, to je ten informační kanál, který my můžeme oslovovat veřejnost věrohodně, protože je to, ty filmy jsou velmi dobře, dobré kvality a my bychom se ho, my vlastně tady diskutujeme o tom, jestli vůbec má být, takže bych upozornila na to, že bychom měli podpořit eh, filmovou cenu jako jeden, jedna kulturních eh, aktivit, která může věrohodně eh, vytvářet povědomí Evropanů. A pak ještě bych chtěla říct, že jsme měli možnost hovořit eh, s nezávislými organizacemi z Krymu. Krym čelí úniku inteligence. Všichni, kdo mají nezávislý názor, tak jsou vyštvaní z Krymu. A tam skutečně ta eh, propaganda působí velmi mohutně. Bohužel tam nezůstávají lidé, kteří by mohli vytvářet tu opozici a jsou vyštvaní z Krymu systému, čili eh, budu velmi podporovat tu zprávu, který, kterou kolega navrhuje. Grazie. E kolega Trupel. Děkuji, kolegyně Trupel, místo předsedkyně. Think it's very important. Oh, thank you. Eh, děkuji. Já si myslím, že je velice důležité rozlišovat, jasně rozlišovat mezi propagandou a mezi kritikou. Myslím si, že zde nemáme lehkou roli. Musíme našlapovat velice opatrně. Věřím, že je pravda, že existuje určitý druh ruské propagandy. Víme to. I prezident Putin naznačuje, nebo jsou tam určité náznaky, že chce Putin eh, destabilizovat Evropskou unii ale <clears throat> my bychom měli mm, přednášet argumenty tam, kde Evropská unie přináší dobrá řešení, jak e, různých problémů a že pomáhá lidem. To si myslím, že je nejlepší způsob, jakým se můžeme vydat, abychom překonali určitý druh propagandy. Nesouhlasím s tím, že právě ruská propaganda může za výsledek nizozemského referenda. Myslím si, že tam bylo mnoho spíše takových těch e, vnitrostátních faktorů, které způsobily ten výsledek. Je důležité nabízet kvalitní informace a také posilovat nezávislá média i v sousedních zemích Evropské unie, ale i uvnitř Evropské unie. A zde máme ještě mnoho práce, protože dochází ke koncentraci médií, dochází také v některých evropských zemích nedostatečné pluralitě médií. Takže musíme ještě pracovat hodně na tom, aby lidé měli opravdu pocit, že existují svobodná média a že také eh, si mohou vybrat ze široké palety médií. Já bych chtěla také ještě posílit eh, roli nezávislých novinářů a myslím si, že také i novináři ze sousedních zemí by měli mít možnost třeba různých stáží anebo spolupráce s médií v Evropské unii. Také se domnívám, že je dobrý, dobrá myšlenka, aby byla zřízena eh, ta ruská verze eh, příslušné webové stránky Evropské služby pro vnější činnost, takže ruš, rusky mluvící lidé a ruští občané mají možnost těchto informací. Mm, když hovoříme také o nebezpečí eh, v souvislosti se svobodou tisku, tak bychom se měli také zamýšlet nad situací v Turecku a v arabských zemích. Mm, je zde ještě celá řada dalších věcí, o kterých bychom také v, té, v tom stanovisku měli hovořit. Děkuji. Děkuji, Helko. Jako další pan Čuntis a pak pan Zver a potom Damato. Děkuji. Já souhlasím s poznámkami celé řady kolegů. Já tu situaci sleduji už několik let a on ten nadpis tohoto stanoviska, to zní úplně jako studená válka. Propaganda, to už samo o sobě je poměrně diskutabilní pojem. Samozřejmě nemůžeme tvrdit, že propaganda neexistuje z celé řady stran, ale řekněme to takto. V západní Evropě se tomu Eh, tak jak si eufemisticky říká, komunikace. A tato zpráva, tedy respektive toto stanovisko, to je skutečně takové téma studené války. Souvisí to s Ukrajinou, se vztahy EU-Rusko. No dobře, samozřejmě, že Rusko má vlastní cíle, ale vlastní cíle má i Evropská unie. Já si myslím, že nejsme v nebezpečí. Evropská unie není v nebezpečí eh, ze strany ruské propagandy. Kdyby to tak bylo. No, zkrátka, já si myslím, že jsme ohroženi jedině realitou. Když tady někdo říká, že EU za poslední eh, roky se vyznačuje solidaritou, soudržností, respektem mezi suverenitou státu a tak dále a tak podobně, no, tak na to přece nepotřebujeme ruskou propagandu. Kolegové, pokud je Evropská unie v nějakém ohrožení, tak je ohrožena realitou, skutečnou situací. A pokud někdo tento problém chce řešit, musí se zaměřit na to, jak vzniká politika v EU. Je potřeba zaměřit se na to, jak kontaktovat občany. A dovolte mi říct ještě jednu věc. V zásadě tady mluvíme o ruské propagandě. A ta existuje, samozřejmě, ale možná bychom to měli ještě promyslet. Zejména ze strany těch, kteří jsou ze střední a východní Evropy. Ti zažili studenou válku. A už tehdy existovaly různé režimy. V podstatě dnes můžeme říct, že Putin je v zásadě kapitalista. A musíme si uvědomit, jaké zájmy zde přicházejí do hry. Jsou to státní zájmy, samozřejmě. A měli bychom se snažit o to, pakliže chceme, aby EU a její hodnoty byly dále rozšiřovány, musíme zkrátka změnit vlastní politiku. Nemyslím si, že bychom museli nutně jen bojovat eh, s propagandou třetích států. Jak se tady říkalo, máme propagandu eh, ze zemí Ázie, z Turecka a tak dále a tak dále. Už končím, už končím. A na tuto propagandu se nereaguje. Takže to jsem chtěl říct. Já se obávám, že toto je eh, pokus ten problém jaksi příliš ze zjednodušit. Děkuji. Děkuji kolega Zver a potom kolegyně Damato. Děkuji vám. Já musím říct, že mě diskuse na toto téma překvapuje. Chtěl bych nejdříve poděkovat kolegům, eh, pardon, panu kolegovi, který předložil toto stanovisko, je to dobré stanovisko. A e, já si myslím, že je potřeba volit ta správná slova pro ty správné problémy, se kterými je EU skutečně konfrontována. Faktem je, že e, Putinův režim přišel o status partnera Evropské unie. Způsobuje jenom další a další problémy. Mimo jiné v oblasti tzv. zmražených konfliktů. Evropská unie měla politiku pro východní sousedství a snažila se ty dané země přiblížit EU. Ovšem Rusko nám tuto politiku maří. Způsobuje další a další vlny uprchlíků. Když to vezmu stručně, tak eh, v podstatě před pár lety se v médiích objevovalo, objevovaly zprávy, dokonce třeba i eh, z německých médií, o tom, že ruská tajná služba posiluje činnost v EU. A Rusko namísto toho, aby se snažilo se s Evropskou uní zpřátelit, se ji snaží rozkládat. A propaganda to je ta soft power takového rozkladu. Jde o snahu o destabilizaci EU. To, co zde pan kolega píše v tom stanovisku, je podle mě jedině správně. Dokonce by to mohlo být i formulováno ještě ostřeji v některých bodech. Protože komunikace, veřejná i na politické úrovni, vykazuje velmi často jasný ruský vliv. A to zejména v extrémně levém a extrémně pravém táboře. Ti, kteří jsou v Evropském parlamentu již déle, zde zaznamenávají rozdíly. Nastala krize a najednou vidíme reakci té úplně levé a úplně pravé části politického spektra. Nicméně v minulosti rovněž byly eh, období, kdy Ti, kteří byli proti EU, požívali velké podpory. Já jsem tady nová ve výboru začínám hned s tím, že budu si nová zpravodajka. E, vítejte, říká paní předsedkyně. E, takže moje první téma je toto, a to je v podstatě reakce na propagandu proti EU ze strany třetích e, stran s konkrétním zaměřením na Rusko. Chtěla bych připomenout, že vše se rodí z požadavku Evropské rady z březnu 2015. Takže my bychom měli o to více se rozhodovat na základě smluv. Článek 21 smlouvy Evropské unii hovoří zcela jasně o tom, že EU si stanoví cíl v celém světě e, šířit demokracii, právní stát, nerozdílnost a neodlučitelnost lidských práv, lidské důstojnosti, principu rovnosti, solidarity, respektování charty OSN a mezinárodního práva. O to vás nemusím poučovat. A v této souvislosti je zapotřebí předejít eh, mm, pokušení odpovídat eh, opačnou propagandou, tak abychom eh, politiku Evropské unie a členských států, ať už je tedy vnitřní nebo vnější, takto chránili. Jedná se o složité situace, jako například v krizi uprchlíků. Jsou to velice citlivá témata, například téma Blízkého východu. A nadnárodní eh, firmy eh, v, na, na africkém kontinentě Eh, porušují v určitých aspektech práva. Eh, to jsou další důležitá a citlivá témata. My musíme jednat eh, zcela jasně, tak abychom chránili hospodářské a sociální principy, také konzistentně, abychom chránili lidská práva a také externí činnost Evropské unie mimo naše hranice. Musíme se eh, zabývat také eh, zdravotním stavem médií. I v některých členských státech EU, jak bylo vidět například eh, ze zprávy reporterů bez hranic. A musíme jednat objektivně. Já chci tedy pomoci ke zlepšení tohoto stanoviska a nesmíme tolerovat, eh, to chci říci v tom svém příspěvku, eh, lidská práva, lidskou důst, to, mm, porušování lidské práv, lidské důstojnosti a eh, musíme umožňovat lidem, aby žili důstojným způsobem. Vítejte Eh, jako náhradnice z, eh, z politické skupiny FDD. Teď Petra Kamerevert. Eh, děkuji. Já se mohu připojit k tomu, co říkala kolegyně Trpl. Ráda bych ze své strany varovala před tím, aby se z ní tak nějak stál, stal tribunál vůči Rusku. Konec konců něco podobného jsme slyšeli od ostatních kolegů. Myslím si, eh, že v Evropské unii eh, máme na mnoha místech, ale i všude kolem nás, dost důkazů o tom, že zde působí propagandistické a jiné podobné mechanismy. Mám tím na mysli Turecko, mám tím na mysli snahy islámského státu prostřednictvím propagandy se v Evropě nějak uchytit. Myslím si, že si musíme zkrátka zamést před vlastním Prahem ani u nás v Evropě to není všude tak růžové, například eh, se svobodou médií. Například Helga Triple mluvila o snahách koncentrovat média v rukou několika málo jednotlivců, otázky lokálních médií a tak dále. Je potřeba na to myslet. My v Německu vedeme velice eh, rozsáhlou diskusi na toto téma na téma například toho, že se zavedeným žurnalistům už nevěří. A to eh, jsou věci, na kterých musíme pracovat. Mediální kompetence, mediální vzdělávání, to je samozřejmě velice důležité, ale je potřeba pamatovat také na kvalitní, kvalifikované vzdělávání žurnalistů jako takových, abychom měli co nejrozmanitější paletu médií a informací z nich. Eh, nicméně já bych byla ráda, abychom tuto zprávu skutečně necílili pouze na Rusko a na problémy, které s ním máme, ale i na ostatní problémy. Je potřeba eh, přemýšlet třeba o tom, zda pokud eh, chceme eh, připravovat ruskou mutaci webu SVČ, zda bychom neměli připravit i arabskou mutaci nebo případně tureckou mutaci těchto webových stránek. I to by třeba byla jedna z možností, jak, řekněme, dosáhnout určité rovnováhy v oblasti informací v těchto konkrétních státech. Takže o tom je potřeba přemýšlet, musíme pamatovat na ten celý obrázek a nesoustředit se pouze na jeden jeho aspekt. Já samozřejmě chápu, že spousta lidí zde v místnosti má osobní zkušenosti s ruskou propagandou, ale nesmíme to, myslím, zaměřovat pouze na tuto jednu věc. Musíme zůstat obecnější. Děkuji. Gráci, Petra. Děkuji, Petro. Ještě kolega Prahajen. Kolega... Děkuji. Já bych eh, ráda navázala přesně na to, co říkala Petra. Samozřejmě v té zprávě nesmí jít pouze o ruskou propagandu. Jde zde zejména o nezávislost médií, důvěryhodnost médií a jejich dlouhodobou udržitelnost. Problém je tam, kde eh, se propaganda jaksi odhalí a kde se schovává pod kabát svobody médií, svobodného tisku. Tam totiž způsobuje, že pak eh, ta důvěra médií v eh, zobrazování reality se ztrácí a podporují se jaksi jiné proudy zde. Tam, kde svobodná média nepodporují názory určité třeba omezenější skupiny lidí, ztrácejí důvěru. A e, to se děje nejen mimo Evropu, to se děje velice často i v Evropě. Podívejme se na to, jak vypadá svoboda médií v našich členských státech kde jsou tendence, eh, když, já nevím, eh, s něčím nesouhlasí režim nebo vláda, začnou zprávy označovat jako tendenčnost nebo zkrátka lži a eh, šíří pouze ty vlastní lži jako jedinou pravdu. Takže na to je potřeba si dávat pozor, abychom v Evropě nebudovali náhodou vlastní propagandistickou mašinérii, kterou by jaksi podporovali vlády v členských státech. Takže je potřeba zamést si před vlastním Prahem, začít u sebe a představovat Evropu pravdivě. To znamená, hovoříme-li o svobodě médií, o svobodě tisku, musíme ji také zajistit. To je náš úkol na evropské úrovni. Musíme zajistit, aby rámcové podmínky ve všech členských státech vypadaly tak, aby zajišťovaly eh, mnohoznač, jaksi eh, rozmanitost projevů a svobodu projevování, a jak říkám, nesmíme se zaměřovat pouze na to, co přináší do Evropské unie jiné státy a tady rozšiřují jako zprávy, ale je potřeba zaměřit se na to, jak my sami zacházíme s vlastní svobodou médií. Je potřeba, abychom byli odvážní a sami především sami sobě řekli, co jde a co nejde. Chceme-li vytvářet svobodná média, protože konec konců svoboda médií je jedním z nejdůležitějších pilířů řádné demokratické společnosti. Je potřeba informovat pravdivě, objektivně a rozmanitě. Jedině tak zajistíme skutečnou demokracii. Děkuji. Děkuji za tento jasný akcent. Kolega Penta a potom komise. Uh. Děkuji. Paní předsedající, dnešní debata jednoznačně ukazuje, jak důležité je toto stanovisko. Musíme panu Zdrojevskému poblahopřát k tomu, že měl dost odvahy se tohoto tématu vůbec ujmout. Pokusil se nastínit, jak by bylo možné tento problém řešit. E, v dnešní době média ukazují i kriticky, co se v Evropě děje. Včera jsme zde v rozpočtu, eh, pardon, ve výboru diskutovali o rozpočtu a diskutovali jsme o programech jako je Kreativní Evropa a mnoho dalších. Je potřeba vypořádat se v rámci těchto programů i s minulostí Evropy. Potřebujeme více nezávislých informací. V mnoha státech se mluví o veřejno, veřejnoprávních médiích, jinými slovy, eh, ta se ale často představují jako státní média. To znamená, že jejich důvěryhodnost je nižší. V některých konfliktních případech věci, aby se tak řeklo, zamrznou, ale ten eh, největší konflikt, který dnes před sebou máme, to znamená migrační krize, vede k tomu, že se Evropská unie v médiích reprezentuje negativně. My potřebujeme taková média, která nám umožní získávat důvěryhodné informace. Pak samozřejmě budeme moci přemýšlet kritičtěji. V minulosti se objevovaly takové fenomény, o jakých například mluvila paní Šojdrová. Bylo mnoho propagandy, byly pokusy ovlivňovat věci zvenčí. A tady bych rád zdůraznil, že i toto je důvod, proč je toto stanovisko tak důležité. Děkuji. Komisione Za komisi. Pan doktor Carlos. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já budu hovořit za komisi také v úzké spolupráci s Evropskou službou pro vnější službu. Je zde přítomen pan eh, Kalenský, který je z dané pracovní skupiny. Evropská politika sousedství jasně poukázala na to, že zapotřebí lépe podporovat eh, evropské politiky a také jsme viděli, že Evropská unie by mohla lépe podporovat strategickou komunikaci spolu s vládami, aby byl lépe pochopila eh, veřejné mínění a aby mohla lépe komunikovat o eh, prospěchu reform. Jedná se o různé možné nástroje, jako Evropský nástroj sousedství, Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva, a nástroj pro stabilitu. Je zapotřebí mít na paměti, že otázky související s médií mohou se skládat z více aspektů v různých projektech, nebo mohou být zašle do jednoho projektu. Jedná se o svobodu médií, pluralismus, podporovat dovednosti eh, eh novinářů prostřednictvím legislativy, eh, podporovat také etické standardy médií, podporovat občanské iniciativy, mediální iniciativy přímo na místě a e, také ve spolupráci e, s místními e, kancelářemi EU, což už se děje. Co se týče monitorování médií, eh, zjišťování, jaká je eh, legislativní situace s médií a jaké je veřejné mínění, v Rusku například eh, spolupracuje s nezávislými médií na tom, co Evropská unie koná v Rusku. A tam se jedná o činnost eh, delegací EU přímo na místě. Také financujeme eh, akty veřejné diplomacie, takto eh, hovoříme a mm, šíříme povědomí o činnosti EU ve veřejnosti v Rusku. Pak tu máme další programy. Budeme mít 19 milionů eur na 4 roky. Zaměříme se na komunikační prvky Zaměřujeme se na zvyšování povědomí a na informační kampaně. Ruská federace je vyloučena eh, z tohoto projektu, nicméně informace budou dostupné také v ruštině. Kromě toho otevřený program financuje eh, takzvaný Media Hub. Eh, podporujeme profesionální z oblasti médií v celé oblasti sousedství EU eh, v tom, jak reportují o činnosti EU a poskytujeme jim školení ohledně audiovizuálních produktů. Eh, už jsme měli 700 novinářů, kteří prošli školením a došlo k vytvoření k 4500 různých eh, programů tímto způsobem. Ruští novináři a manažeři z médií se mohou připojit eh, k činnostem tohoto Media Hubu. Jedná se o projekt zaměřený na budování kapacit eh, v tomto školení, tak aby manažeři zlepšovali své dovednosti prostřednictvím tohoto školení, zejména střední manažeři. Ehm, Spolupracujeme takto na eh, procesy výměny informací a máme také platformu na sdílení eh, platform, což bude v angličtině, ruštině a arabštině. Školení novinářů um, začlenuje do sebe také spolupráci s evropskými médii, aby docházelo k výměně uh, osvědčených postupů a um, výměně informací mezi sobě rovnými. Také se změřená Horizon 2020, program Erasmus, Využíváme digitální eh, vysílání eh, pro tyto veřejné programy, tak aby to veřejné programy o činnosti EU mohly být eh, vysílány a, a takto sdělování veřejnosti. Děkuji za toto důležité upřesnění. Přejeme slovo zpravdaj, ale ještě předtím bych se chtěla vrátit několika věcí, které mi připadají důležité. Toto stanovisko je velice zajímavé. Vztahuje se k mnoha problematikám a tématikám. O mnohem už hovořili kolegové. Důležité, jak jste říkal, je to, že se jedná o stanovisko ke zprávě výboru AFET. Jedná se o politiku sousedství, komunikační strategii, která se v této souvislosti využívá. A velice mě těší, že můžeme využít celou řadu našich zkušeností, které je zapotřebí posílit, jak už zde zaznělo, abychom také posílili důvěryhodnost a profesionalitu a spolupráci s novináři a médii eh, se zeměmi eh, v našem sousedství. Eh, pokud se hovoří o sousedství, tak se jedná tedy nejen o východní, také jižní stranu sousedství. Jak už se na to poukázal, hovořilo se i o požadavku možnosti vzniku nové platformy, která bude jak rusky, tak anglicky, tak arabsky pracovat. A proto je tedy důležité, aby abychom zohlednili naše dosavadní zkušenosti a situaci a pracovali takto holisticky. Potom samozřejmě podporujeme demokracii a, a tak dále, jak jste o tom hovořil. E, mnozí kolegové se již o tom zmiňovali, například pro Tunisko bylo mnoho učiněno za arabského jara nebo potom při prvních volbách nedávno. Došlo tedy ke spolupráci i s veřejnoprávními televizemi novináři těchto televizních kanálů někdy eh, eh, využívali propagandu a je to tedy poměrně složité panoráma, které se týká eh, svobody médií v Evropě a sousedství. Hovořil jste o Erasmus plus Horizontu 2020. Já si myslím, že v té nové diplomacii, kterou propaguje paní Mogherini společně s komisaři pro kulturu a pro spolupráci. To všechno je nesmírně důležité a je zapotřebí k tomu um, také připojit patřičné zdroje. Um, aby takto tedy politiky eh, vnější nebyly mm, zaměřeny jedním směrem, ale za jedním zapotřebí začlenit tyto politiky komunikace a také bezpečnosti. A my, kolegové, musíme mít na paměti v našem výboru, jak vy už jste Eh, se o tom taky zmiňoval. Musíme se podívat, jak vypadá situace u nás doma. Neboli, abychom sami byli důvěryhodní, jak už to uvedli i někteří kolegové a kolegyně, musíme také připomínat, že tyto podmínky pluralismu, eh, svobody a také nekon, nezastrašování novinářů, aby to všechno eh, fungovalo i eh, v našem vlastním domácím prostředí. Já jsem se zúčastnila eh, činností ve Florenci, kde, kde jsme měli na to experta. V Lipsku ale máme středisko, které znáte, provádíme celou řadu různých činností. A ještě jeden bod, Myslím, že musíme zaměřit pozornost také na to, že, že v úvozovkách ta propaganda nebo velice změněná um, interpretace toho, co se děje v EU a jaké jsou potíže v EU, vedla například k eh, radikalizaci a ke vzniku foreign fighters eh, zahraničních bojovníků na našem vlastním území. Takže se nejedná jen o nějaké jednosměrné působení, ale eh, musíme takto působit celostně. Jak už o tom hovořili také kolegové, je zapotřebí spolupracovat s kolegy z různých jiných států. Jak vnímat tedy evropskou realitu, to je zapotřebí jim, jim pomoci osvětlit v tuto chvíli ehm, vám přejeme, aby vaše iniciativa eh, byla patřičně vybavená vším, eh, co je eh, zapotřebí. A je zapotřebí zdůraznit, že tedy zapotřebí jednat skutečně podle toho, jaké jsou současné požadavky. Je to velice delikátní téma. Nebudu ukrývat, že mám... Děkuji. Já nechci nějak skrývat, že máme problém. Kdyby žádný problém nebyl, tak bychom neměli ani toto stanovisko. Ten problém je velice vážný. Rád bych zdůraznil, že toto je stanovisko ke zprávě výboru AFET. Je to pouze stanovisko. A to stanovisko má zohledňovat naše kompetence. My bychom toto stanovisko nemohli sepsat tak, že by zohledňovalo kompetence jiných výborů. Rád bych se soustředil pouze na tři důležité věci. Nejprve tedy ten nadpis a použité pojmy. V nadpisu mluvíme o třetích stranách nikoli o Rusku. E, mluvíme tam o opatřeních, o prostředcích třetích stran. To znamená, mluvíme i o Turecku, o arabských státech, i o komkoliv jiném. A za třetí je potřeba e, nějak se srovnat s pojmem propaganda. Propaganda není pouze předávání nepravdivých informací. Tím by byla propaganda bezúspěšná. Propaganda je úspěšná tehdy, pokud směšuje pravdivé a nepravdivé informace. Je potřeba, abychom tady nemluvili pouze o nepřátelském PR ze strany Ruska. Některá opatření proti opatření nevyžadují, to je pravda, ale Eh, když dovolíte, já bych položil ještě dvě doplňující otázky. Souhlasím s tím, když tady zaznělo, že nezávislý žurnalismus je velice důležitý. Potřebujeme eh, takové weby, které informují v původních jazycích a musíme se vymezit proti nenávistným projevům, proti agresi, zejména na internetu. Rád bych řekl, že z mých pozorování vyplývá, že nenávistné projevy se v poslední době profesionalizují. Jde o vyjádření jaksi vnitřní agrese, ale zkrátka mnoho podob těch nenávistných projevů je dnes zcela profesionálního charakteru. A já si myslím, že i v našem projevu, v našem výboru by se o tom mělo mluvit. Je to totiž pro nás velká výzva těchto dní. Nenávistné projevy jsou v Evropě profesionalizované. To bych rád zdůraznil. No a potom ještě druhá věc, kterou bych rád zmínil. V podvýboru SEDE a ve výboru AFET se často hovoří o hybridní válce. To je pojem, který už má definici, ale my nesmíme zapomínat, že u tohoto druhu války hraje velice důležitou roli právě propaganda. Jsou na Donbasu vojáci nebo ne? Existují ti takzvaní zelení mužíci nebo ne? A co to znamená, pokud ano? Jak máme označovat anektaci Krymu? Je to skutečně anektace, nebo je to pouze zábor území, nebo co? Já jsem se zde zabýval i otázkou vyjadřování. A rád bych upozornil na to, že ruská propaganda by nebyla úspěšná, pokud by zde nebyl právě tento propagandistický úspěch v podobě tedy Krymu, což nebyl problém dezinformační, to, byl víc, to, to byla vyloženě propaganda. Nizozemské referendum nebylo pouze výsledkem e, propagandistické práce, ovšem propaganda zde hrála roli. Výsledek referenda však je charakteru komplexního, to nesmíme zjednodušovat. A pak jsou zde ještě dva nezávislé faktory. Nesmíme zapomínat, že náš výbor by měl mluvit specifickým jazykem. Musíme být i také kritičtí. Musíme být i otevřenější, tolerantnější, lépe informovaní a musíme také být schopni jak si čelit propagandě. Musíme vzdělávat mladou generaci. Je potřeba učit zejména mladé lidi myslet kriticky. To nám může pomoci v boji proti propagandě. Je potřeba si uvědomit naše kompetence a je potřeba zdůrazňovat, že zde máme co dočinění s velkým problémem, který nelze podceňovat. Děkuji. Děkuji. Samozřejmě vzdělávání je základní aspekt a eh, určitě o tom bude um, také zpráva a stanovisko, které budou velice užitečné. Budeme o tom hovořit se stínovými zpravodaji. Já bych chtěla připomenout, že lhůta pro pozměňovací návrhy je 2. května ve 12 hodin. A přejdeme k poslednímu bodu, ještě jednou děkuji komisi, přejdeme k poslednímu bodu na pořadu jednání a to je také velice důležité téma, které je svěřeno Stefanovi Maulu, kterému blahopřeji, protože to je jeho první eh, text eh, ve výboru pro kulturu. Jedná se o využívání kmitočtů 470 a 79 MHz v Evropské unii. Víme, že komise navrhla společný rámec, aby širokopásmové prostředí bylo harmonizováno a přes také koordinaci a přechodné období. Tato zpráva se zabývá daným tématem. Ten původní návrh tento, toto kmitočtové pásmo mělo přičlenit, eh, eh, měl by přičlenit v roce 2020 a kolegové, tedy pře, eh, zpravodaj a stínoví zpravodajové, se jim to zabývali. Já chci poděkovat také sekretariátu za spolupráci a je jasné, že tomuto tématu se náš výbor bude věnovat, protože je velice důležité toto téma kvůli důsledkem, které má jak na komunikaci, tak na informaci, nejen tedy na telekomunikační služby. Předám slovo eh, panu zpravodajovi. Sí, grazie, presidente. Děkuji vám, paní mm, předsedkyně, i za to, že jste v úvodu zdůraznila význam tohoto stanoviska na základě textu předloženého komisí. Ehm, pásmo využené digitální terestriální televizí je takto popsáno 470 až 790 MHz a chci připomenout, že se jedná o to, že neustále narůstají požadavky na bezdrátové ehm, přenosy eh, dat zejména v tomto eh, pásmu. A jsou tu ještě další projekty, které posilují poptávku právě po tomto pásmu kmitočtovém. Komise se připravit dlouhodobý plán. Ehm, tento, toto pásmo 700 MHz, na něj připravuje komise určitý eh, harmonogram, tak aby eh, bezdrátové širokopásové připojení mohlo být používáno i s koordinací a eh, s umožněním přechodného období. Jak jste připomněla, do 30. června 2020 má být toto pásmo přiděleno ve všech členských státech. Paní předsedkyně žádá řečníka, aby hovořil pomaleji. Pod 700 MHz ehm, tam komise stanoví ehm, dlouhodobou prioritu distribuce audiovizuálních služeb a také chce, aby byl flexibilní přístup pro využití tohoto spektra pro různé způsoby šíření digitální terestriální televize. To znamená, že toto pásmo bude dostupné prioritně pro audiovizuální služby, ale komise také zavádí možnost flexibility a poskytuje přístup eh, také eh, jiným službám. Spravodaj oceňuje úsilí komise zaměřené na potřeby audiovizuálních médií a jejich distribuci, nicméně chce e, podotknout následující. A to jsou tři věci. E, lhůta pro 700 MHz, toto pásmo, Mm, to je první téma. Pak se jedná o převedení digitálních terestriálních eh, televizních služeb. To je velká výzva zejména tam v, členský, v těch členských státech, kde digitální eh, terestriální vysílání hlavní platformou pro um, televizní kanály, které jsou eh, zdarma, mají licenci. Francie a Německo jsou takovým eh, příkladem eh, toho, že situace není zcela homogenní, protože tam už měli eh, prodej zorganizovaný těchto tohoto pásma například Švédsko a Finsko mají v plánu to provést v následujících letech. E, nicméně e, potřeby některých členských států v této oblasti mohou jít i za rok 2020. E, tento požadavek uvolnění širokého pásma 700 MHz do 30. června 2020 je velice rigidní. Členské státy by potřebovaly ještě dodatečný čas v některých případech. Já jsem se tím jist. V tomto mm, kontextu, abychom tedy se postavili této rigiditě, tak bychom chtěli odložit tu lhůtu na 31. prosince 2022. A abychom mohli zaručit všem členským státům patřičný čas k tomu, aby tedy mohli mm, přesunout mm, dané široko, mm, široké pásmo pro mobilní využití, tak tu máme eh, další ještě opatření, které je navrženo i Eh, ve zprávě Lany. Elektronické komunikační prostředky eh, používají například ten downlink, eh, ty, které používají páso pod 700 MHz. Jak je navrženo už ve zprávě LAMI ohledně rádiového spektra, je zapotřebí mít dlouhodobou jistotu, že dané spektrum bude využitelné například pro terestriální digitální vysílání 700 MHz, tedy 470 až 74 MHz, alespoň do roku 2030. Proto navrhujeme například eh, mm, tuto možnost článku 4. Eh, pásmo 700 MHz by mělo být dále využito pro digitální vysílání až do roku 2030. Tam jsme vytvořili nový článek 6a, a s tím, že se bude ještě provádět revize roce 2025. E, také žádáme, aby to bylo patřičně zkoušeno, proskoumáno, abychom měli dlouhodobou jistotu, že e, toto pásmo bude e, využitelné patřičným způsobem. A takto chceme tedy podpořit to, co požaduje trh. My navrhujeme mm, něco podobného, co už je ve zprávě LAMI, to jsou um, údaje 20, 25, 30 a zabýváme se také otázkou mm, přenosu um, pop, nebo nákladu na přenos a na, in, a otázkou interferencí. A to protože dochází k určitým změnám sítě, spotřebitele eh, budou muset změnit své vlastní vybavení doma a vysílatele budou muset provést změny ve své infrastruktuře, to přináší další náklady. Předchozí zkušenosti s uvolnění 800 MHz ukázalo, že zde mohou být interference do eh, sousedících pásem, proto je, zajist, je zapotřebí zajistit, že nebude docházet ke škodlivé interferenci. I proto Um, že se jedná o důležitý dopad na zaměstnanost, na kulturní služby nebo služby poskytující kultury. A um, členské státy potřebují na toto nutně a záhy e, uvolnit patřičné zdroje, i proto, aby předešly škodlivým interferencím z mobilního užívání e, komunikačních prostředků v pásmu 700 MHz, eh, tam, například eh, může docházet i k využívání eh, těch bezdrátových mikrofonů při zvláštních událostech při pásmu méně než 694 MHz, což je článek 5. Děkujeme vám. Tak to tady jste zohlednili jednotlivé problémy, o kterých můžeme diskutovat a které jsou důležité pro um, pro eh, společnosti v Evropské unii. Eh, a musíme se tedy zabývat například veřejnoprávním vysíláním, televizním vysíláním. Předám slovo dalším. Karmen Ebert Trupel. Ja, vielen herzlichen Dank. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji také kolegovi Maulu. Já si myslím, že to je skvělá zpráva, mohu ji zcela podpořit a ráda bych už teď na úvod ehm, poděkovala za skvělou spolupráci. Myslím si, že kolega zmínil všechny důležité body pro nás jako pro výbor Kult. Já jsem rád, že odkazuje na zprávu Lamy, která podle mě byla jaksi zprávou non plus ultra, kterou lze jedině dodržovat, protože to byla velice vyvážená zpráva, eh, kterou komise tehdy eh, předložila. Podporuji zcela tu, tu, tu doložku o flexibilitě. Chtěla bych ji vypíchnout, protože ta doložka, jak je formulována, otevírá všechny možnosti pro to, aby členské státy co nejdříve mohly Eh, sebrat vysílatelům frekvence, pakliže je ti to nevyužívají. Jsem ráda, že zde také mluvíme o nákladech na migraci, na nové technologie. To je důležitá věc. Eh, my už eh, z poslední zprávy z minulého legislativního období máme vzpomínky na to, zkušenosti z toho, z celé řady členských států, že migrační náklady nebyly eh, řádně převzaty a nebyly um, uvolněny z prostředku na změnu frekvencí. To, tyto náklady by si třeba mohl dovolit eh, nějaký provozovatel velkého rádia, i když im pro ně jsou to velké náklady, ale třeba všechny ty, všechna ta malá divadla, která chtějí pracovat s bezdrátovými mikrofony, a která tedy teď si budou muset mo- moci nechat frekvenci, ale budou si muset pořídit novou techniku, no tak ta už ty náklady neunesou. Takže je potřeba skutečně přemýšlet o veškerých druzích povinností na úrovni členských států ve smyslu těchto nákladů. My už jsme to žádali tehdy jako výbor pro kulturu a v této souvislosti, myslím, musíme i dnes velice jednoznačně a ráda bych, aby to bylo sdělení našeho výboru, výboru ITRE, že je touto otázkou se potřeba zabývat. V minulosti to vyvolalo velice dlouhá složitá jednání, protože průmyslový výbor se nám snažil vysvětlit, že no, na televizi se taky můžete koukat po internetu a v podstatě terestriální vysílání vůbec nepotřebujete. No, ale tady se té diskusi chceme vyhnout. Jde o to do ní nezabředat a proto já jsem velice ráda, že ten e, náš výbor pro kulturu bude mít teď daleko silnější pozici do diskusí s výborem ITRE. Doufám, že to bude lepší než minule, ale každopádně musíme s výborem ITRE hledat a snažit se najít rozumné řešení, které umožní i nadále pozemní vysílání rozhlasových vln. Samozřejmě to eh, není ten asi nejefektivnější systém, který máme, ale potřebuje budoucnost. Alespoň do roku 2030 a já si myslím, že v tom pásmu do 790 MHz je to zejména důležité. Do roku 2030 pak budou všichni mít možnost se náležitě připravit na případné technické změny. To je velice důležité. Je to velice důležité také proto, že tím um, zajišťujeme jaksi další podporování rozmanitosti názoru, respektive poskytování informací a to je velice důležité. Takže ještě jednou bych chtěla poděkovat panu zpravodaji. Já e, budu asi muset předložit jen málo pozměňovacích návrhů, protože tak, jak je ta zpráva, teď už je téměř dokonalá. Děkuji. Petra. Děkuji. Petra? Von meiner Seite. Děkuji, Helga Trippel. A, ah, pardon. Prosím, paní on, pan kolega už začal, ale on není dáma, takže počká. Okay, thank you, Andrew. Ja, auch ich möchte den Bericht Děkuji. I já chci poděkovat panu zpravodaji, sdílím jeho přístup, myslím si, že zmínil všechny důležité body, Petra Kamerevert to už konec konců říkala, já se k tobě jedině mohu připojit. Ráda bych zdůraznila, že v posledních letech to bylo vždy tak, že jsme věděli, že zde je stále větší eh, konkurence mezi těmi, kteří eh, už využívají eh, tyto frekvence pozemního vysílání a mezi těmi, kteří chtějí stále více frekvencí pro signály mobilních telefonů. My jsme říkali, že frekvence jsou veřejný statek a to je, myslím, velice důležitý přístup, který by se v této zprávě měl ještě jednou zdůraznit. Petra mluvila o neproprietárních modelech vysílání a hledání nových frekvencí. Ano, to je ta hospodářská otázka, ale e, frekvence nejsou jen hospodářský statek. Oni naplňují tím, že jak si jsou napojeny na nějakou konkrétní infrastrukturu i e, otázku veřejného prospěchu a tím pádem je potřeba s nimi zacházet speciálně. Vím, že v některých státech už došlo eh, k plnému využití to, toho sedmistovkového pásma, ale ne ve všech státech. Je fakt, že pozemní vysílání je v mnoha státech stále dominantní formou vysílání rozhlasu a bude to tak i nadále. A proto je tak důležité zde řešit tu otázku té doložky o flexibilitě, kterou zde komise zavádí pro pásmo pod 700 MHz. To není správný postup. Měli jsme zde zprávu Lamy. Myslím si, že je dobře, že teprve po roce 2030 se toto pásmo eh, od 470 do 690 MHz eh, otevře po roce 2030 a potom od roku 2022 se otevře to pásmo v, těch, v té sedmistovkové Eh, výši pro nové služby. Já si myslím, že tímto nevytvoříme zbytečný tlak na pozemní televizní a rozhlasové vysílání. Eh, ráda bych pak upozornila ještě na jednu otázku zprávy pana Málu. Podíváte-li se obecně na to, jak se frekvence využívají, tak komise navrhuje, že v zásadě eh, by se mělo přestat u 794 MHz. Nicméně návrh je rozšířit to teď na de, až na 960 MHz, abychom viděli, co nové služby s těmi frekvencemi, které získali, také udělají. Abychom tedy viděli celou tu šíři využívání spektra. To si myslím, že je poměrně rozumný návrh, takže um, i z mé strany bude jen velice málo, pokud vůbec nějaké pozměňovací návrhy. A myslím si, že pro výbor pro kulturu toto je velice důležitý signál do, toho, do té míry, jakým způsobem chceme do budoucna zacházet s politikou frekvencí. Samozřejmě budeme muset sledovat, co se mezi dobí bude dít, ale máme celou řadu docel, eh, velice dobrých argumentů, co se týká zajištění rozmanitosti médií eh, v Evropě. A eh, proto při vší otevřenosti musíme samozřejmě dbát i na technický postup a musíme dbát na to, aby pozemní vysílání mělo možnost existovat a dále se rozvíjet. Děkuji. Grazie, Liuer. Děkuji, Liuer. Thank you, Chairman. Um, and thank you to... Děkuji. Paní předsedkyně, chtěla bych poděkovat zpravodaji za jeho práci na tématu, které je velice, velice zvláště technické a složité. Tato témata jsou taková suchá, ale zároveň mohou být také velice důležitá pro spotřebitele, takže mu děkuji, že ten zpravodaj se toho ujal s takovou odvahou a vydal se tedy na zpracování tohoto technického tématu. U nás tedy jeden z důvodu je to, že tedy to pozemní digitální televizní vysílání je dnes nejrozšířenější v Evropské unii pro televizní vysílání a zasahují více než 100 milionů domácností. Je to důležité zejména ve Spojeném království, protože eh, veřejnoprávní vysílání jako BB, BBC 1, BBC 2, Channel 4, všechny, všechny tyto eh, veřejnoprávní <clears throat> společnosti používají toto pozemské eh, televizní vysílání, takže je důležité, aby tam došlo k jasnému, k, k hladkému přechodu Mm, aby tedy nebyli spotřebitelé eh, ani poskytovatelé obsahu, audiovizuálního obsahu nějak zasaženi nebo poškozeni. Mm. Toto tedy, ehm, ten přechod povede k výrazným eh, výzvám v různých členských státech, takže my sice podporujeme to, aby to eh, pásmo 700 MHz bylo uvolněno co nejdříve, musí tam být stále určitá flexibilita, určitý pružný přístup, a zpravodaj také ve svém pozměňovacím návrhu uznává, že možná bude zapotřebí více času, aby došlo k eh, provedení tohoto legislativního návrhu. Takže my bychom také chtěli, aby zde byla dobře respektována zásada subsidiarity, aby to tedy bylo zejména pro ty členské státy, které už, pro, eh, které už eh, měly tu dražbu spektra. Domníváme se, že je nejlepší, aby členské státy měly národní regulační orgány, které tedy upraví tuto oblast Hmm, a aby to také mohli zohlednit v různých podmínkách pro licencování. Já, jak jsem pochopil, tak vlastně už i diskuse na radě vzala v úvahu tento proporční přístup. Závěrem bych ještě chtěl říci, že stejně jako když jsem hovořil včera na téma přenositelnosti, tak chci říci, že hmm, legislátoři na úrovni Evropské unie by si vždycky měli brát v úvahu, že jejich legislativní návrhy nemají mít eh, nějaké <clears throat> nežádoucí účinky, takže nejde o to, je důležité, aby to nebránilo ekonomickému růstu, aby tam nedocházelo k technickým problémům a je také důležité, aby mm, všichni spotřebitelé mohli využívat eh, ty prostředky bez různých eh, problémů a aby také se to neomezovalo pouze na ty využívání služby downlink. Eh, vím, že tyto technické dokumenty jsou složité, nejsou tak eh, příliš možná eh, zajímavé, ale jsem rád, že tedy zkrátka je třeba je také udělat, takže jsem rád, že zpravodaj toto se toho zhostil a těším se na další pokrok. Děkuji. And now Chuntis. Děkuji, pan kolega Chuntis. Děkuji vám, paní předsedající. Já bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za odvedenou práci. A rád bych řekl, že u těch nejdůležitějších bodů s ním souhlasím. Milí kolegové, toto není technické téma. Samozřejmě ve svém základě technické je, ale kdyby to bylo pouze technické, tak by se to vůbec nedostalo k nám do výboru. Ale teď to u nás ve výboru je, je to správně a rád bych řekl, že jsem původně elektroinženýr, takže se v tom poměrně vyznám. Eh, proč se to dostalo k nám do výboru? Proč bychom to teď měli diskutovat? Dovolte mi říct k tomu svůj názor. Frekvence v celém spektru, ať už využitelném nebo nevyužitelném, jsou veřejný statek a tím pádem jsou potenciálem. Není to produkt. Znamená řízení frekvencí ze strany národních orgánů, ze strany Evropské unie a směrnic, to musí zajistit možné využívání těchto veřejných statků, to znamená eh, to zpravování těmi vysílateli, ať už rozhlasu nebo televize. Tady je potřeba dbát na to, abychom jaksi nefungovaly proti veřejnému zájmu. Je potřeba sloužit spotřebitelů, e, zaměřit se na to, co je výhodné a poskytuje dobrou kvalitu. A pokud s tímto principem souhlasíme, já myslím, že bychom měli, se musíme podívat na to, jak to vypadá v oblasti jednotlivé regulace, jednotlivých e, regulačních opatření. Ta připravuje komise a naším úkolem je se k tomu ve stanovisku vyjádřit. Takže e, O tom je takto potřeba přemýšlet. Dovolte mi poznamenat ještě pár věcí navíc. Důležité je dbát na hospodářskou soutěž. Máme poskytovatele různých služeb, eh, digitální televize, digitální rádio, bezdrátové telefony. A to vše potřebuje různé pásmo, různé kmitočty. A my jako parlament nesmíme zasahovat do té hospodářské soutěže zde. Musíme pamatovat na to, aby bylo hájeno především to, co už jsem tady říkal před chvílí. Pan zpravodaj však navrhuje pravý opak. Já mám otázku, je zde někdo z komise? Proč si musíme stanovovat tak přísné termíny? To nechápu. Otázka je teď, jak můžeme celému procesu pomoci. U některý, v některých státech už se frekvenční pásma změnila. Možná by nám komise mohla pomoci a vysvětlit, na, vysvětlit nám věci. Já k tomu už nechci říkat nic dalšího, s tou zprávou principiálně souhlasím a předložím vlastní pozměňovací návrhy, ale jak víte, přistupuji k tomu takto. Děkuji, jenom bych poznamenala k italskému tlumočení, máte tam nějaký hluk, třeba to je nějaký iPhone nebo něco takového, co tam slyším ve sluchátkách. Vy jste mluvil o komisi a my tu máme pana doktora Kajse, kterému předám slovo. Thank- yes. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Zasnělo několik dotazů a já bych na ně rád reagoval, možná se na některé obavy, které byly vysloveny s eh, pravodajem a také zazněly eh, v dalších příspěvcích. Za prvé, Důležité je mít na paměti, že jak internet, tak širokopásné vysílání mají rozměry kulturního typu. To je typické. Nemůžeme říci, že se jedná o souboj něčeho ekonomického oproti eh, kulturnímu aspektu. Naopak my se musíme snažit dosáhnout situace, která bude prospěšná pro eh, obě dvě činnosti. Ve zprávě Lamy Eh, tam musím mít také eh, svůj návrh. A ta možnost flexibility byla už součástí zprávy LAMI. Možná bych mohla lépe vysvětlit, proč se to už dělo, protože eh, byla rozmanitá situace v členských státech, do jaké míry členské státy využívaly broudka vysílání a digitální terestriální televizi oproti jiným platformám, jako bylo kabel, kabelové nebo satelitní vysílání, takže ta penetrace DTT někde byla nízká, něco kolem 5%, jinde zase vyšší, třeba 90% oproti ostatním platformám. A tato diverzita musí být zohledněna tak abychom umožnili určitou flexibilitu členským státům. Tím, že se zruší flexibilita, to bude znamenat, že členské státy nebudou schopny využívat spektrum, které není, schop, není eh, uvolněné pro vysílání. A komise, když se poskytnout e, takovouto jistotu, jak už bylo zmíněno i zpravodajem, tak ty členské státy na druhé straně, které to spektrum nepotřebují, musí mít možnost. Což taky zmiňoval pan Lur, že tato flexibilita tu musí být. Kdybychom neumožnili tuto flexibilitu, například bychom řekli, že to je jenom pro downlinky, tak bychom nevyužili příležitost, jakou má Evropská unie k ovlivňování mezinárodního procesu standardizace, protože ty Standardy probíhají, máme na to období dvou, tří let, takže pokud se nevyslovíme ohledně toho, co bychom si přáli, standardizace bude probíhat dál bez nás, standard bude stanoven, bude rozvinuto zařízení, a když pak budeme chtít se zabývat flexibilitou ještě po další léta, v době, kdy skončíme, už eh, bude zařízení hotové, protože tento průmysl je globální, takže pokud něco předneseme příliš pozdě, tak to nemusí být vzato v úvahu při standardizaci a při výrobě zařízení, což by mohlo poškodit Evropu samotnou. Takže musíme zajistit, že přeshraniční spolupráce bude usnadněna a e, že e, tu bude i ta možnost toho downlinku správně zohledněna. Potom, proč tak rychle se snažíme toto všechno uvést v platnost, ohledně té lhůty, tedy zde byly e, dotazy. To byl rok 2020. Myslím, že důležité je, abychom si uvědomili, že svět kolem nás se nezastavil. To není e, důležité téma jen pro mobilní technologii, ale i proto, co je takzvaná pátá či další eh, generace mobilních technologií, která se v současné době vyvíjí a ty standardy se připravují. Některé regiony postupují mílovými kroky, například čínová, čínská vláda oznámila, že zahájí eh, komerční službu 5G v roce 2020. Japonsko v roce 2020 chce používat 5G na olympiádě. Takže e, svět nestojí a pokud Evropská unie e, chce e, být na patřičné úrovni v oblasti 5G, tak na to musí být připravena. My si uvědomujeme, že to je vízo pro některé členské státy stanovit takto datum 2020. A chceme na tom spolupracovat s členskými státy, abychom viděli, co lze pro to učinit, protože tu jsou různé možnosti, jak například kompenzovat um, prostřednictvím například státních dotací. Ve Francii například eh, byl návrh kompenzovat spotřebitele za vynucené změny. To všechno lze nějakým způsobem zařídit, eh, protože tu je určitá pomoc ze strany státu, kterou lze zařídit a my chceme spolupracovat na tom, jak bychom mohli společně zajistit, aby všechno proběhlo včas a Eh, hladce. My tu máme tedy náš návrh, takže eh, víme, že tu jsou ještě čtyři roky eh, a myslíme, že se to může s vaší pomocí podařit. Děkuji. Pane Kajsi, já chápu vaše slova. Musíme se snažit odpovědět tak aby došlo k vyvážené situaci při ochraně spotřebitele a jeho přístupu a také e, k patřičné ochraně e, vysílatelů. Vyslechneme si tedy e, další a následně se bude diskutovat ve výboru pro, pro průmysl. Další řečník. Ano, já jsem se vyslechla kolegy, chci jim velice mm, poděkovat za solidaritu ohledně nastavení celé zprávy. Jak bylo zdůrazněno, nejedná se jen o technickou záležitost, protože se jedná o vstup nových technologií, tedy také o potřebu zajistit eh, řádný rozvoj těchto nových technologií. Mně to připadá mm, do značné míry politické téma a na komisi je povinnost zaručit, že e, vysílání digitální, terestrické, televizní zde e, bude moci fungovat, jak už bylo zdůrazně, protože to má mm, my jsme už o tom hovořili, že digitální terestriální vysílání má veliký kulturní význam v mnoha členských státech. Eh, nyní se hovoří o otevřenosti vůči 5 ale myslím, že je zapotřebí postupovat eh, postupně, jak už zaznělo i ve zprávě eh, LAMI. Musíme zaručit to i my v tomto stanovisku. Takže ta možnost abychom měli o dva roky více nad rok 2020. To by nám právě poskytlo i tu možnost modularity, kterou potřebuje Evropská unie v tomto tak strategickém sektoru, aby telefonní trh eh, mohl patřičným způsobem reagovat na rozvoj. Děkuji. Ještě chci připomenout, že do 2. května, a je to tak, ano, do 2. května do 12 hodin můžete překládat pozměňovací návrhy a přeji vám Eh, mnoho úspěchů v práci, děkuji eh, všem zúčastněným, včetně sekretariátu. A tímto se, myslím, dokončili dnešní program. Už jenom sdělení. Takže sejdeme se v pondělí 30. května v 15 hodin. Všem mnohokrát děkuji za účast a přeji vám krásný den.